ve včerejším zasedání, není-li připomínek, jsou tímto schváleny. A první bod na našem programu je zpráva paní Ayany Sender, přeshraniční výměna informací o bezpečnosti silničního provozu a s ní souvisejícími dopravními přestupky. A já dávám slovo paní Ayala Sanders. Vážená paní předsedkyně, já jsem opravdu pohnutá, neboť dnes na plénu uzavíráme téma, které bylo otevřeno velice dlouho a prošlo turbulentním vývojem. My jsme konečně schopni poprvé zasáhnout tak, aby zde nebyla beztrestnost, zasáhnout proti osobám, které eh, páchají dopravní přestupky po celé v Evropě. Je to tedy celoevropské téma, jehož cílem je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu dopravy nehod a úmrtí na cestách. My jsme se opírali o zprávy a data od různých svazů a orgánů, které se zabývají dopravní tématikou a tématikou dopravní nehodovosti. A zpracovali jsme je tak, aby ti, kteří se dopouští dopravní přestupku a dopouští se jich v zahraničí, aby je pokuta či předvolání eh, dostihlo ve schránce poté, co se vrátí domů. Dlouhou dobu to bylo eh, brokováno. Eh, nicméně za belgického předsednictví, které se od toho pustilo s velkou silou, se skutečně podařilo toto téma oživit na základě eh, tématu policejní spolupráce. Je to důležité téma, skutečně je nutné bojovat proti eh, takovéto bezzákonnosti. Eh, čili bylo to belgické předsednictví a poté také maďarské předsednictví, které na tomto novém právním základě věci posunuli vpřed navzdory problémům například ze strany Dánska nebo Spojeného království a eh, podaří se, podařilo se eh, to, jak jsem řekla, eh, s tím pohnout. Už v roce 2013 se nám podařilo ten první nástroj prosadit a v roce 2014 nám eh, Evropský soudní dvor eh, sdělil něco, co nebylo tak nečekané, a sice je to, že právní základ, eh, ten správný právní základ, že to má být tematika bezpečnosti silničního provozu. Ale v té době už šlo o věc, která byla implementována do legislativ členských států. My jsme tedy potom aktualizovali příslušný text, to byla práce komise a já bych jí chtěla za to poděkovat. Poté to projednal Evropský parlament a vše se podařilo vyřídit velkou rychlostí. Já musím říci, že to bylo eh, dobře. Ehm, my jsme vyšli eh, komisi vstříc a urychlili jsme také postup parlamentu. A teď eh, bych chtěl požádat komisi, aby ten následný postup eh, byl urychlen a aby byly předloženy nové návrhy komise, tak, abychom mohli celou věc zastřešit. Myslím, že toto dlužíme všem obětem, dlužíme to také všem evropským občanům. Je důležité, aby Evropa své občany dokázala ochránit, eh, zvláště u tak důležitého tématu, kdy jde o životy. Děkuji, eh, pane, paní zpravodajko, a teď má slovo paní komisařka, prosím. Eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, dovolte mi jménem komise poděkovat europoslancům a konkrétně paní zpravodajce, paní Ayala Sende, za velice rychlé posouzení tohoto návrhu a za finalizaci zprávy v rámci termínu, které stanovil Soudní dvůr. Toto je vynikající příklad toho, jak eh, dobře může fungovat eh, práce mezi našimi institucemi a jak rychle to může přinášet efektivní a matatelné výsledky. Komise je velice vděčná, že se nám podařilo řešit eh, eh, otázku, k níž se vyjádřil soud loni a přitom se držíme eh, zásad původní směrnice. Nová směrnice se teď bude realizovat na základě právního základu v oblasti dopravy, dopravy a na základě smlouvy, čili bude to platit ve všech 28 členských státech a nebudou eh, tady vyloučeny jako dříve Spojené království, Irsko a Dánsko. Eh, přijetí tohoto návrhu zajistí právní kontinuitu a přispěje k lepší bezpečnosti silničního Eh, provozu, což je jeden z hlavních cílů evropské dopravní politiky, protože stále je příliš mnoho Evropanů, kteří jsou obětmi eh, nezodpovědných řidičů, kteří nezodpovědní, ne, nedodržují pravidla silničního pravidla. Pak bude možné snadno zjistit, kteří to jsou řidiči z jiného členského státu, kteří se dopustili deliktu a tím pádem bude možné pozitivně ovlivnit chování mnoha automobilistů. Eh, evropští občané si teď budou uvědomovat lépe, než kdy dříve, že bezpečnost silničního provozu nekončí na státních hranicích, že je to záležitost celé Evropy ehm, a jakmile tedy dojde ke spáchání deliktu podle směrnici, pak eh, příslušný eh, agent, příslušná agentura pro prosazování směrnice bude schopna zjistit, o jaké vozidlo se jednalo a vyrozumět eh, řidiče. Tím pádem skončí anonymita zahraničních řidičů v konkrétním členském státě. Já se velice těším na zajímavou rozpravu, kterou tady dnes odpoledne povedeme. Děkuji. Eh, děkuji vám, eh, paní komisařko, a zahajujeme rozpravu od politických skupin. Nejprve to bude pan Bach a má na to dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko Bolc, eh, já bych chtěl na úvod využít této příležitosti, eh, abych pochválil vynikající spolupráci mezi komisí a Evropským parlamentem. Je nepochybné, že BOZ, bezpečnost silničního provozu, eh, je velkou prioritou evropských institucí. Přejeme si, aby do roku 2020 se nám podařilo zmenšit na polovinu počet obětí eh, v silniční dopravě. Cesta vede přes lepší školení, eh, lepší infrastruktura, eh, vylepšování vozidel a tak dále. Velmi důležité je to, že směrnice bude platit ve 28 členských zemí, včetně Dánska, Jirska a Velké Británie. V současné době už 20 členských zemí eh, zabudovala příslušná ustanovení do své vlastní legislativy. Doufáme, že se podaří dodržet také lhůtu eh, k implementaci všude. Důležité je, že stejná pravidla budou platit pro všechny, eh, zejména v oblasti překračování dovolené rychlosti nebo alkoholu za volantem. To je všude stejně nebezpečné. Dalším eh, důležitým aspektem je úpravám eh, legislativy o ochraně dat a soukromí. Zde eh, jsme se zabývali velice pečlivě nezbytnými úpravami příslušné legislativy. V posledních letech vidíme, že v některých členských zemích obětí na silnicích opět mírně přibylo. A já tedy eh, věřím, že se brzy, tedy eh, v průběhu roku 2015, eh, dočkáme další průběžné zprávy o stavu situace. Děkuji vám. Děkuji, pan Ertok, na dvě minuty. Děkuji vám, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážená paní zpravodajko. Já se domnívám, že jde o krok učiněný správným směrem. Podařilo se nám menším odpověď na otázku, zda ti, eh, kteří se dopouštějí dopravních přestupků zahraničí, zda eh, budou moci být voláni k odpovědnosti. Eh, to není tak jednoduché v našem společenství 28 států, ale nezapomínejme, že tady je třeba s tím něco udělat. Když se podíváme na výsledky takzvané strategie verze 0, také vidíme, že eh, počet mrtvých na silnicích eh, průběžně klesá a proto také tato směrnice musí být součástí této strategie. Eh, jestliže se člověk něčeho dopustí, eh, pak samozřejmě není problém už teď se na něho eh, obrátit a v podstatě jo, mm, zapsat, eh, zaslat příslušnou pokud nebo podobně. To není problém, nicméně vykonáním tohoto trestu za, přístup, za přestupek Ehm, není tak jednoduché, není to dost dobře vymahatelné, eh, pokud se přestupce brání. A my tedy chceme, aby v roce 2016 eh, bylo vyhodnoceno, eh, co je třeba provést dále, protože uvidíme, eh, jak to bude fungovat. A fungovat to bude tehdy, eh, když eh, ten, kdo se na silnicích chová nepřístojně, bude vědět, že ho čeká trest. Já děkuji za namáhavou práci a těším se také na další následný návrh komise. Děkuji, pan Van Dalen, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Každý rok 25 tisíc občanů přijde na evropských silnicích o život. Což eh, odpovídá populaci malého městečka. A další občané jsou zranění následkem dopravních nehod. A počet obětí stále narůstá a to už představuje docela větší město. Je třeba zlepšit infrastrukturu, je třeba zlepšit bezpečnost vozidel, je třeba lépe informovat. A návrh chce efektivně bojovat s přezraničními dopravními přestupky. Evropská komise zahájila právní postup, aby obhájila své výsady. Asi to nebyl Eh, příklad vzhledem k naléhavosti těchto priorit. Ale když se budeme zabývat eh, touto problematikou, je třeba prosazovat dopravní bezpečnost v Evropě. Přezraniční dopravní přestupky budou předmětem stíhání. A to jsou nejběžnější přestupky, které jsou nejškodlivější. projetí na červenou, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, nedodržování rychlosti. A je důležité, aby uživatelé a řidiči věděli, na čem jsou, aby zde neexistuje nejistoty. A jde zejména o informace pro uživatele. Ale je třeba také informovat o tom, že je důležité řídit obezřetně. Děkuji. Paní Bilbao. Paní Bilbao Barandika na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Dobré odpoledne, paní komisařko. Podle VHO jsou úmrtí způsobené dopravními dohodami čtyři největší příčinou úmrtí a bude to pětí, jestliže nebude, nepodnikneme něco, abychom uplatnili ta opatření, která už vlastně byla schválena, aby se snížil počet obětí. Musíme trestat ty, kteří eh, překračují rychlost, nepoužívají helmy, pokud říkají řídí eh, motorky, pokud eh, řídí pod vlivem alkoholu nebo drog. A také je třeba uplatnit penalizaci. Dnešní rozprava směřuje k lepší spolupráci a lepší výměně informací mezi členskými státy, aby se zlepšila situace v oblasti bezpečnosti silničního um, eh, provozu. Díky nové právnímu právnímu základu i Irsko, Dánsko a Spojené království zapracují tuto směrnici do své legislativy. Tudíž bude možné zvýšit spolupráci, pokud jde o poskytování informací o registraci vozidel mezi členskými členskými státy. A tak ti, kteří budou páchat přestupky, budou trestáni bez ohledu na to, kde se ten přestupek v Evropě odehrál. Doufám také, že to posílí spolupráci mezi členskými státy tedy mezi těmi členskými státy, kde eh, mají mm, decentralizovaný systém. Mělo by to tedy vést k celkovému snížení dopravních nehod eh, v Evropě. E, Evropa nakonec je oblastí, kde je nejmenší počet obětí silničního provozu v přepočtu na tisíc obyvatel, ale musíme dále zlepšovat situaci, protože je to různé v různých členských státech. Je třeba tedy uplatňovat pokuty bez ohledu na to, kde se přestupek odehrál a musí také být zajištěno, aby členské státy e, zlepšovaly situaci v hodnosti vozidel a infrastruktury. Proto očekáváme přeskum uprostřed období a čekáme také na návrh, nový návrh komise, který už bude postaven na nový právní základ. Paní Kelenen, minuta a půl. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, aidosti yhtenäinen. Kolegové, opr- skutku eh, společná oblast dopravy v Evropě vyžaduje také jednotná pravidla. Návrh směrnice se přesně této věci týká, aby se vytvořil společný soubor pravidel a předpisů. To by zajistilo proveditelnost pravidel, aby byla pro všechny stejná. A bude to také fungovat jako zastrašující prostředek, že tedy delikt povede k důsledkům bez ohledu na to, zda eh, se odehraje eh, v členském státě, jehož je řidič eh, občanem nebo v jiném. Znamená to také, že se se všemi občany má zacházet stejně. Proto děkuji komisi a děkuji radě za to, že rychle začali diskutovat tuto záležitost a eh, byla bych ráda, aby parlament tento text brzy eh, schválil v zájmu právní jistoty a v zájmu toho, aby bylo možno poskytnout další kroky ve směru k cel, eh, ke společné dopravní kultuře. Jedná se o delikty, které vedou hlavně ke smrtelným nehodám, například překračování rychlosti, to, že motoristé nemají helmu, když jsou na moto, řídí motocykl nebo řídí pod vlivem drog. Mohli bychom se eh, vyhnout 340 až 500 eh, smrtelní nehodám ročně, eh, kdyby se toto nečilo, nedělo. Také je nebezpečné, když se řídí a zároveň telefonuje z mobilního telefonu, protože to odpoutává pozornost řidiče. A proto my všichni musíme pracovat, aby tento cíl lepší dopravní bezpečnosti se splnil. Pan Eichelt na minutu. Děkuji, já chci poděkovat eh, zpravodajce a děkujeme vám za vaši práci. A věřím, že nyní budeme schopni vše potřebné dokončit. Jako příklad spolupráce to asi ne, ztratili jsme mnoho času a vedli jsme dlouhou debatu o právním základu, což je politování hodné a rada dlouho bojovala o tento právní základ a nyní se domníváme, že můžeme postoupit ku předu, pokud jde o ochranu osobních údajů, tak eh, jednotlivá ustanovení směrnici mě uspokojují. A nyní musíme hovořit o uplatňování. Osm členských států musí eh, zajistit transpozici a potom je třeba vše uplatnit veškerá ustanovení v praxi. Revize proběhne v roce 2016 a je pravda, že zdokonalujeme bezpečnost silničního provozu, ale ta forma asi není vzorná. Ale jsme rádi, že do roku 2016 uděláme pokroky. Děkuji. Děkuji. Pan Lundgren na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Tato směrnice musí být aktualizována. Špatně funguje. A konstatuji, že vozidla v naší zemi skutečně nedbají uložených pokut a neexistuje žádný systém, který by zajistil vymáhání pokut. Je třeba s tím něco udělat. Řada zpráv byla již předložena, proběhly různé kontroly a to je důležité. Existují i jiná opatření, která nutí občany respektovat policejní kontroly. Jedna věc je důležitá. Pokuta musí být uhrazena na místě, bezprostředně, protože jinak je příliš snadné se jí vyhnout. A je třeba dbát toho, aby řidič mohl zaplatit kreditní kartu okamžitě. Také jsem potěšen tím, že budou stíhány falešné řidičské průkazy, protože často se na internetu dají eh, řidičské průkazy zakoupit. Ale je to krok správným směrem. Paní Godin na minutu a půl. Ano, milí kolegové, jako mořský had se vrací na plénum tato směrnice. Když jde o stíhání automobilistů, tak eh, tehdy jsou mocní důslední. Represe řidičů je jediným prostředkem, jak bojovat proti násilí na silnicích. Proč například nechceme konzultovat s asociacemi, které obhajují automobilisty, jako s jinými. Pokud jde o obnovu silniční sítě, o té by se dalo dlouho hovořit, ale nikdy nenastala pravá chvíle, protože je to drahé, přičemž radary ty mnoho vynášejí když se hovoří o boji proti zločincům, kteří využívají kradená vozidla, to tam vůbec není. Čečenští řidiči minulý měsíc zabili obyvatelku Nis za volantem odcizených vozidel a ty neměli ani řidičský průkaz, ani jiné doklady. Myslíte si, že tato směrnice umožní lépe bojovat s takzvaným svou praxí Go Fast, co se využívá při pašování drog přes hranice. Samozřejmě, že ne. My žádáme větší pružnost eh, pro řidiče obyčejné a nulovou toleranci pro zločince na silnici. Pan Van de Kamp na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za skupinu SAD. Bezpečnost silničního provozu je významné téma, pan Van Dalen o tom mluvil. 25 tisíc lidí přichází v Evropě o život důsledkem dopravních nehod. To je obrovské číslo. A je třeba rychle tento počet obětí snížit. A tudíž naše frakce se domnívá, že pozitivní, že dnes je to na pořadu jednání. Věřím, že přejdeme k realizaci těchto ustanovení a dokončíme, co je třeba. Otázka přezraničních dopravních přestupků má zvláštní význam již dlouho. Zatím platila beztrestnost, ale s tím je konec a automobilisté se s tím budou muset smířit. Jde o bezpečnost provozu. A pokud jde o vznik tohoto návrhu, vše zaznělo, trvalo to příliš dlouho. Příliš eh, mnoho drobných sporů proběhlo mezi institucemi a některé otazníky přetrvávají. Jde o osm dopravních přestupků mezi těmi nejdůležitějšími. Ale jak to bude s těmi ostatními přestupky? Německo, Nizozemsko a Belgie mají větší, širší výměnu informací, pokud jde o dopravní přestupky. Potom efektivní uplatnění. Nejdříve tedy otázka transpozice a efektivního uplatňování směrnice. Kolega Eichhout o tom hovořil. Vyvstává další otázka. Jsou informační systémy členských států v pořádku? Nestane se, že by někteří řidiči unikli té síti. A je třeba, aby i Velká Británie a Irsko do toho patřili. Paní Andersona, dvě minuty. Já vítám eh, tady tuto zprávu, ale chtěla bych ho ozornit. Eh, tady jde o opatření pro bezpečnost silničního provozu a má to být ostrašující, eh, není to žádný, žádná zbytečná zátěž, je to proto, abychom bojovali proti závažným přestupkům. Eh, víme, že je to zejména rychlost, která eh, je fatálním faktorem ve více než jedné třetině kolizí na silnicích. Čili toto skutečně je třeba vyřešit. V mé zemi, a já vím, že to eh, není vítáno příliš eh, eh, vřele a mnozí nás proti tomu varují. Nicméně já vyzývám svou vlastní vládu, aby se k tomu postavila jinak a změnila názor a to co nejrychleji. Máme čísla Eh, která nám mohou dát eh, docela jasné příklady. Například eh, na londýnských okruzích lidé jezdí velice rychle a jsou to, je tady dvakrát tolik cizinců než Britů. Podobná situace je v Paříži. Čili to bude něco, co nám prospěje všem a já myslím, že musíme dělat více v oblasti bezpečnosti silničního provozu, tak abychom dosáhli cílu, jsme si stanovili pro rok 2020 a eh, je třeba říci, že eh, bezpečnost silničního provozu je důležitým kritériem eh, pro schválení či neschválení evropských financí pro velké infrastrukturní dopravní projekty, čili bezpečnost je opravdu naší přední prioritou. Pan Rope vznáší modrou kartu. Je to pro paní Anderson? Tak moment. Eh, paní Andersen, eh, přijmete dotaz od pana Ropeho? Ano, takže pane Rope, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Je nepochybné, že výměna informací nám eh, pomáhá eh, snižovat počty dopravních přestupků. Ale zajímalo by mě toto. Zda závazný požadavek řídit eh, eh, řídit vozidla s volantem na levé nebo na pravé straně, jestli to nebude tak trošku na škodu, na úkol bezpečnosti. Eh, paní Anders. Eh, tak toto je otázka, eh, které se věnujeme velice hluboce v naší zemi a určitě jinde. Chceme tedy zajistit to, aby tam, kde se buduje nová infrastruktura, tak tam je třeba tu otázku řízení na levé či na pravé straně brána velice vážně a zejména tedy se snažíme upozorňovat nápisy řidiče, jak se mají chovat například na křižovatkách nebo eh, na železničních přejezdech. Mm, samozřejmě vždy na hranicích zemí jsou, jsou výrazné cedule. Takže to, na to, o to nám skutečně jde. Ano, děkuji. A nyní pan Zlotovský. One minute and a half. Na to minutu a půl. Eh, paní předsedající, paní komisařko, vážení dámy a pánové, Svoboda pohybu v rámci Evropské unie je jedním z největších výdobytků integrace na našem kontinentu. Nicméně privilegia pro cestující eh, se musí bezpodmínečně vázat také s odpovědností za přestupky. Členské státy musí mít takové nástroje, které by umožnily efektivně eh, sankcionovat eh, takovéto přestupky, ať už je to penalizace. A pak je také možné mít možnost získat adresu smyslu, protože kdyby to nebylo, pak by se porušila zásada rovnosti občanů Evropské unie a především by nás to vlastně zkompromitovalo v dnešní době. V Polsku, kde počet dopravních nehod patří mezi nejvyšší v Evropě, kde velice často končí smrtí obětí, ehm, konečná harmonizace těchto předpisů nás velice těší, protože u nás srážky aut a vůbec nehody ehm, s účastí cizích řidičů přijají asi 3% a většina z těch těchto cizích eh, řidičů z jiných států jsou z jiných států Evropské unie. A proto eh, takováto nehoda je vždycky velice významná a proto jestliže je možnost efektivně ehm, trestat eh, ty pachatele je velice důležité jako prevence. Také musíme ocenit to, že členské státy Dansko, Irsko a Spojené království, které zatím byly mimo tento systém, se dohodly po před, přesto, přechodném období se k tomu přidat. Svědčí to o tom, že všichni jsme přesvědčeni, že je důležité mít celoevropský systém a svědčí to také o pozitivních výsledcích implementace této směrnici v té členských státech, které už ji zapracovaly do svého zákonodárství. Proto jsem velice rád a rád bych ještě upozornil na další věc. Bylo by také dobré v následujícím období rozšířit tuto legislativu a to i na sousední státy. Děkuji. Monsieur Riquier, un minute. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, paní komisařko. Chci vyzdvihnout práci Ines Ela Sender, což umožní rychle přijetí tohoto dokumentu, které zamezí právnímu vaku. Je to skutečný pokrok pro Evropu, přispěje k posílení celkové úrovně bezpečnosti na silnicích. 21 na základě radarů a překročení rychlosti i porušení červené je záležitostí cizinců. A to také zaručuje rovnost před zákonem u všech přestupků, které jsou uvedeny ve směrnici. A to je snad první krok k vytvoření kodexu chování pro celou Evropu. Tento návrh vyvolával otazníky. Co nastane v situaci, kdy pachatel přestupku odmítne zaplatit pokutu. Jaká bude spolupráce mezi členskými spolupráci? Očekáváme zde, paní komisařko, vaše návrhy revize pro, v roce 2016, aby plnění při sankcích bylo efektivnější. Paní Seymour, minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Tento legislativní návrh ukazuje eh, porušenou realitu EU, kdy vytváříme překrývající se legislativu tam, kde to nefunguje roky po uplatnění směrnice z Primu. Většina členských států není schopná si vyměňovat eh, žádný ze tří typů údajů, které jsou nezbytné pro výměnu informací přes hranice. A to ukazuje, že tato legislativa prostě není věrohodná je třeba donutit řidiče, kteří ignorují zákon na našich dálnicích, ale bezpeč, eh, hraniční kontroly ve Spojeném království potřebují tyto informace na vstupu a výstupu a nikoli informace od Evropské unie. A kdokoliv, kdo opouští Spojené království, musí být zadržen a řádně vyšetřen. A výdaje na standardizaci předhraničních technologií pro uplatnění, této, pro uplatnění tohoto předpisu je neuvěřitelný. A je, tento systém je nepraktický a není bezpečný. Realita této zprávy vytváří více problémů než řešení. Robert Goodwill, minister pro silniční bezpečnost, řekl, že přezraniční výměna informací o trestných bodech v řidičských průkazech je neefektivní. A jeho členové jeho strany budou souhlasit s tím, že členské státy to mohou lépe vyřešit a poslanci UKIPu chtějí hájit zájmy z a, a nikoli jako někteří bližší poslanci, kteří vysávají smíšené signály. Pane Korty, máte modrou kartu pro paní Seymour. Paní Seymour, přijímáte modrou kartu pana Kortyho? Ano, prosím. Paní poslankyně, vaše argumenty by byly rozumné, kdyby se nestalo to, že vaše vlastní země má jurisdikci v Irsku, která zahrnuje i to Hapsi, odkud pocházím, kde několik stovek místních komunikací, kde by bylo nemožné uplatnit hraniční kontroly. A proto přijměte, že potřeba vytvořit systém, který umožní aby řidiči, kteří přejížděli z jedné jurisdikce, aby se postavili čelem ke své odpovědnosti vůči bezpečnosti silničního prostoru. Paní Sejmer, vaše odpověď. Ano, určitě. Měl by existovat systém, ale měl by byl v naší kompetenci a nikoli v kompetenci EU. To bylo stručné. Pan Mér, minuta a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Bezpečnost na našich silnicích eh, nám leží na srdci všem. To je zjevné. Eh, my máme všem tady různé politické názory. Takže zkusme se přesto přenést eh, v této debatě. Eh, Rakousko je silně eh, postiženo, jelikož je transitní zemí ve všech směrech sever, jih, východ, západ. Takže sankční mechanismus vítáme. 2,5 eh, milionu Eh, přestupku zaznamenaných radary ze 4 milionů celkem jde na konto zahraničních řidičů. Jak říkají kolegové, důležité bude realizace a potom vynucování této směrnice. Všichni víme, že členské země eh, některé eh, Itálie, Řecko a další ještě neimplementovali předchozí směrnici. A dále je tady otázka, zda všechny členské země jsou také ochotny Eh, a schopny efektivně tuto směrnici prosadit. To tady taky bylo řečeno. Eh, každopádně platí, že pravidla musí platit pro všechny a to znamená, že členské země eh, musí tuto směrnici jednotně prosadit, protože ty země, které budou nejrychlejší, to jsou asi ty, které také nejčastěji musí platit pokuty. Pan Koch. Vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové, tato zpráva má velký význam pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, k níž se hlásíme převážnou většinou. Máme zde eh, škody, nehody a eh, v těch nehodách eh, umírá stále ještě příliš mnoho lidí a další ještě větší počet bývá těžce zraněn. Víme, kdo za to může, co za to může. Eh, je to nepřiměřená rychlost, eh, je to řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nepoužívání bezpečnostních pásů nebo jízda na červenou. A právě o tyto eh, tyto přestupky dneska jede a musí být trestány bez ohledu na to, kde se stanou a bez ohledu na to, kde je osidlo registrováno. Eh, těžké dopravní přestupky prostě nemohou eh, být netrestány na našem společném trhu. Je třeba vytvořit eh, vhodnou síť výměny informací a přístup k registračním údajům vozidel. To je určitě předpokladem pro zjednodušení a urychlení postihu. Nyní, když jsme návrh upravili podle výroku eh, soudního dvora z května eh, loňského roku, už nebude eh, třeba výjimek a Irsko, Británie a Dánsko se nebudou muset snažit vykrucovat z této směrnice. Eh, podle mě je bezpečnost na silnici prakticky základním právem, ale ještě nejsme zcela v cíli, musí pokračovat, musíme pokračovat dalšími kroky. Děkuji. Nyní paní Demonte minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Návrh, který dnes projednáváme, se eh, vrací tedy k návrhu z roku 2011, eh, který byl zrušen Evropským soudním dvorem, jelikož se opíral o nesprávný právní základ. Určitě dojde k usnadnění výměny informací přes hranice eh, v souvislosti s dopravními přestupky, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo nepřiměřená rychlost. Znamená to, že už se nebude rozlišovat mezi domácími řidiči a zahraničními, bude nastolená rovnost a také eh, rovná povinnost respektovat předpisy. My tady eh, máme systém vyrozumění těch, eh, kteří kteří porušili pravidlo silničního provozu a všichni vědí, o co jde přeshraniční výměna informací eh, nám pomůže posílit bezpečnost a také eh, jistotu pro spotřebitele. Končí doba beztrestnosti a máme nyní možnost přímo aplikovat sankce. Čili bylo by eh, dobré co nejrychleji tuto směrnici uvést v život. Ano, my jsme formálně museli změnit právní základ, ano, ale e, tady je podstatně něco jiného, a sice, že všechny Evropany upozorňujeme na to, že je třeba e, e, řídit bezpečně. Děkuji, paní předsedkyně. Donedávna prostě bylo možné se v Evropě pustit z kopítka a v zahraničí řídit způsobem, jaký by se člověk doma nedovolil. To samozřejmě není možné, toto nelze tolerovat. Eh, my jsme bezpečnost silničního provozu v Evropě posílili tím, že jsme si jednotili, eh, respektive přiblížili systémy kontroly eh, technického stavu vozidel. A nyní jde o to, aby se udělal další krok. V Evropě si samozřejmě přejeme svobodnou mobilitu. To je zásada, ovšem eh, je třeba, aby to bylo podle jasných pravidel, která budou respektovat všichni. A proto říkám, že je dobře, že máme toto dnes na programu a že se to projeví do legislativ členských zemí. Ano, chceme svobodu pohybu, ale potřebujeme eh, trestat ty, kteří toho zneužívají a potřebujeme samozřejmě bezpečnější silnice. Děkuji, pan Golniš, minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. 20krát vraťte dílo na pracoviště, to je slavné, to říkal Nikolo Boalo. Je to skutečný program, když hovoříme o represi dopravních přestupků, protože bychom to mohli přeložit jako pijte vodu ve skutečnosti Evropský soudní dvůr vás nutí, abyste vraceli na stůl tuto směrnici, protože byla schválena na základě milného právního základu, ale důvody jsou stejné. Pokud je o stíhání nejvážnějších dopravních přestupků, tak s tím se můžeme stotožnit, ale je tam také skutečnost, že třeba se nepřipoutáte ve vozidle bezpečnostním pásem a to může ohrozit bezpečnost řidičů, který je nedbalý, ale neohrožuje někoho jiného. A celá řada dalších přestupků je vážných a není v kompetenci této směrnice. Takže nic se nemění na kritice, kterou formulujeme a kterou jsme již uvedli před čtyřmi lety jako signatáři Primské smlouvy jsme sotva transponovali tuto směrnici do lucemburského práva, ale víme, že pachatele v bílých límečcích se mohou uklidnit, i když jejich podvody jsou mnohem vyšší než ty pokuty, které se budeme snažit vymáhat na neopatrných řidičích. Tedy pokud jde o kontrolu vážných přestupků, ano, pokud eh, má skutečně fungovat pouze stroj, který bere peníze řidičům, tak s tím nesouhlasíme. Paní Klun na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že je velmi důležité, abychom stanovili právní základ, zajistili, že nebude existovat mezera aby ty, kteří páchají tyto dopravní delikty v jiné jurisdikci, mohli unikat a řidiči mohli unikat na našich silnicích. A to se musí nezměnit a já to vítám. Tato směrnice je především o bezpečnosti a já vítám přes, tedy podporu napříč stranami v dopravním výboru a já bych chtěla vyzdvihnout paní Ayalu Sender i stínového zpravodaje pana George Bacha, pokud je o hodnocení dopadu Evropské komise, do, zachráníme 300 až 400 lidských životů na silnici. A přimlouvám se za to a myslím, že třeba zajistit, aby ty životy byly zachráněny a nemluvíme ani o hrůzných důsledcích zranění na silnicích zachráníme životy, ale Evropa se také sjednotí. A náš společný cíl zachraňovat životy na silnicích souvisí s integrovanější Evropou. Nemůžeme mít jeden zákon pro domácí řidiče a jeden pro cizí. A dopravní přestupky, které nejsou pokryty, hovoří jsme o bezpečnostních pásech a já bych chtěla mluvit i o tom, že dospělí by měli zajistit, že děti budou také bezpečně Eh, připoutáni ve vozidle. Udělali jsme velký pokrok a vím, že to je jedna z vašich priorit, paní komisařko, snížit počet obětí na silnicích. Od roku v roce 1990 bylo 70 tisíc mrtvých, loni 26 tisíc. Došlo k velkému pokroku, ale je, je třeba mnohé ještě udělat. A budeme spolupracovat s vámi a v následujících pěti letech eh, jste si zavázala zlepšit bezpečnost pro všechny naše občany Děkuji. Paní Lukaševská na minutu a půl. Paní předsedající se omlouvá. Paní Sehnalová nejdříve na minutu a půl. Slovo paní předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. V první řadě mi dovolte poděkovat naší zpravodajce Ines Ayala Sender

Děkuji vám, paní předsedající, pane komisařko. Problém beztrestnosti zahraničních řidičů, eh, to je něco, co se na mezinárodní úrovni projednává už dlouho. Ministři, média, média také občané, kteří jsou nespokojeni z této nespravedlnosti. Analyzujeme data Evropské komise, eh, které se týkají právě těchto eh, přestupků. A ta analýza ukazuje, že často je eh, počet těch, eh, kteří jsou ze zahraničí, mezi pachateli přístupku je vyšší než počet domácích řidičů. Eh, máme za minulý rok více než 20 tisíc mrtvých na evropských silnicích a musíme tedy pamatovat, že nejlepší že i to, ta nejlepší regulace je neúčinná, eh, pokud řidiči mají pocit nebezpečnosti. Zdá se, že během jednoho dne za volantem eh, je dnes řidič schopen porušit několik desítek předpisů v několika eh, členských zemích, eh, což už nebude možné, pokud bude mezinárodní předávání informací. Já se opravdu těším z toho, že tato směrnice bude realizována, protože usnadní výměnu informací o řidičích mezi členy Evropské unie, potlačí onen pocit beztrestnosti a upevní spravedlivý přístup k řidičům bez ohledu na národnost. Děkuji paní Šujca na minutku a půl. Děkuji vám, paní komisařko. Také já bych se chtěla vmísit do debaty. Já podporuji tuto směrnici a děkuji paní zpravodajce. Je to totiž tak, na jedné straně chceme mít lepší zaměstnanost, příznivější demografické podmínky, ale zároveň přihlížíme tomu, jak 20 tisíc lidí ročně přichází o život na evropských silnicích. To není přijatelné. A už vůbec není přijatelné, aby pachatelé dopravně přestupku unikali trestům. Jde o směrnici, která přichází v právý čas. Máme zde eh, konečně eh, jednotnou úpravu, včetně tedy Dánska, Jirska a Velké Británie. Do roku 2020 skutečně budeme tedy moci takto zajistit, aby na našich silnicích eh, bylo o polovinu méně úmrtí na silnicích. Naše spolupráce, tady spolupráce mezi institucemi Evropské unie, ta funguje dobře. Naproti tomu spolupráce mezi členskými zeměmi zase není tak skvělá. A toto je třeba zlepšit. To odpovídá také ideji Evropy. Nepomohou pouze sankce, potřebujeme také lepší silnice, lepší infrastrukturu, lepší auta. A to vše dohromady pak může zajistit, aby bezpečnost silničního provozu na tom byla opravdu lépe. Národní hranice nejsou dneska opravdovými hranicemi a to je dobře. Děkuji. A nyní ke čtí a je tedy nezapsaní řečníci. A jako první se hlásí paní Zaparda. datelor personale, schimbul transfrontalier de informații. Přeshraniční výměna údajů o eh, těch, kteří se dopouští dopravně přestupků, to je něco více než eh, policejní spolupráce. Jde o bezpečnost silničního provozu, což je prioritou Evropského parlamentu. Tato směrnice nás eh, posouvá dál na cestě ke snížení počtu mrtvých na silnicích o 25 tisíc do roku 2020. To je něco, co dlužíme občanům, kteří nás volili do tohoto parlamentu. Je třeba pamatovat také na to, že potřebujeme lepší dopravní infrastrukturu. Evropská unie byla eh, založena na zásadě volného pohybu. Ano, to chceme nadále garantovat, ale je třeba také eh, poukazovat na těch, kteří toho zneužívají. Děkuji vám. Vážená paní předsedající, téma bezpečnosti silničního provozu je velmi důležité, neboť souvisí s ochranou lidského života. Proto je dobře, že byla zvolena, byl zvolen nový právní základ pro tuto směrnici. Eh, bylo tak učiněno na základě studií o dopravních přestupcích a my dnes víme, že cizinci eh, se dopouštějí přestupku častěji než domácí obyvatelé. A samozřejmě, proč to tak je? Je to proto, že jednoduše a prostě místní orgány se nemohou dostat k adrese pachatele tohoto přestupku. A my se budeme nyní snažit podchytit právě tyto nezodpovědné řidiče. Není možné, aby pokračovala současná situace pan Jakovčič. Z vás, vážená paní komisařko, já bych chtěl hnedka na začátku podpořit tuto zákonnou úpravu. Chtěl bych zvláště zmínit jeden aspekt, o kterém si dosud nebyla řeč, a sice otázku vztahu s kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi a také se Švýcarskem. Ano, právní úprava bude platit v Evropské 28, nicméně já se domnívám, že je opravdu důležité to, aby byly zahájeny eh, rozhovory s dalšími zeměmi Bosna, Srbsko a dalšími, neboť eh, také na nich záleží úspěch této legislativy. Mně se často stávalo, Eh, že jsem viděl za sebou blesk, když jsem měl 90, tam, kde bylo povolených 80 a nikdy, nikdy mě nepřišla pokuta. Tak to nejde. Eh, postiženy jsou zejména tzv. transitní země eh, a já doufám, že i tyto země teď budou do systému zahnuty. Essa discussão decorre de uma confusão sobre a base jurídica da diretiva ta, ano, e, tuto debatu vedeme proto, že zde byla vznesena otázka, zda tato úprava je či není postavená na správném právním základu. Dobře, došlo k aktualizaci, e, také e, delikty jsou nyní lépe definovány. Z Libujeme si od toho odstranění eh, nezákonnosti, no neměli bychom očekávat příliš mnoho. Eh, často eh, bývá přestupkem telefonování za volantem. Také se v současné době hodně budují další silniční infrastruktura ve spolupráci se soukromým sektorem. Ty jsou potom drahé a lidé také místo, aby je používali za poplatek, tak jezdí po horších státních cestách. Vítám vás a váš tým v parlamentu, paní komisařko. Já bych se chtěl připojit ke kolegům a kolegyním, kteří podporují snahy komise zajistit lepší mobilitu i bezpečnost. A tato směrnice je určitě krokem správným směrem. Ale větší mobilita nebude nic znamenat, pokud eh, nepřipojíme i bezpečnost. A proto musíme vytvořit veškeré mechanismy, které zajistí více bezpečnosti. Výměna informací je určitě velkým krokem ku předu. A já bych chtěl podpořit i ty, kteří tvrdí, že bychom měli bezpečně zpracovávat informace a osobní údaje. Chci dodat ještě jednu věc, která je velmi důležitá pro posílení bezpečnosti. A to se týká sankcí a trestů. Sankce mohou být efektivní pouze, pokud dosáhnou svého účelu. A zejména v dopravě dosáhneme účelu, pokud skutečně eh, ten trest vynutíme. A je třeba, aby tato směrnice byla v praxi uplatňována. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Evropský parlament má velkou odpovědnost, musí schválit tuto směrnici týkající se výměny informací v oblasti dopravních přestupků. Před rokem 2016, aby nevzniklo právní vakuum, což by bylo škodlivé pro bezpečnost silničního provozu směrnice od vstupu v platnost v roce 2013 znamenala snížení počtu nehod způsobených cizími řidiči. A tam je možná díky tomuto mechanismu notifikace. Je třeba zajistit eh, právní jistotu, což je zásadní. Evropská unie je na správné cestě, aby dosáhla cíle snížit o 50 počet obětí do roku 2020 na silnicích. Avšak ekonomická krize vyvolala zvýšení počtu nehod z důvodu stárnutí vozového parku a nedostatečné infrastruktury, investic do infrastruktury. A je třeba, aby se to stalo prioritou parlamentu, otázka infrastruktury. Parlament a členské státy musí spolupracovat, posílíme výměnu informací a je třeba vytvářet společné zprávy o bezpečnosti. A nyní dám slovo paní komisařce. předsedající poslanci a poslankyně skutečně vítám tuto debatu neboť je dokladem o tom že stojíme společně v tomto ambiciózním plánu za bezpečnost silničního provozu. mohu jen potvrdit že pro nás každá oběť každý člověk který přijde o život eh, na, na vozovce znamená přílišnou oběť. Takže dovolte mi eh, vypíchnout několik bodů. Jednak osobní údaje jsou, eh, s těmi se zachází velmi obezřetně a základní eh, pravidla soukromí jsou zcela zaručena. A dovolte mi ovšem vyslovit se k vašim obavám, které sdílím. Jistě, že se jedná pouze o první krok, ale skutečná eh, většina té práce je stále ještě před námi. Komise se nyní bude zaměřovat na implementaci, se píše zprávu pro parlament a radu o směrnici a jejím přispění k bezpečnosti zevnitřního provozu. To bude do roku 2016. Toto vyhodnocení bude příležitostí podívat se dále do budu- směrem do budoucna. A z toho vyplyne, jestli je třeba vypracovat automatické standardy pro automatické kontrolní mechanismy, ehm, mechanismy eh, pro eh, řešení postihu přestupků, a e, také řešení situací nezaplacení pokud. Víme, že to je vážná otázka, ale nejprve e, musíme zhodnotit, co přinese ten stávající přístup. Možná se ukáže, že je dostatečně odrazující a že lidé již tak změní své chování na vozovce. A pokud ne, tak vás ujišťuji o tom, že komise je připravena přijmout další opatření nad rámec těch, která již byla navržena. 22 členských států transponovali eh, směrnici do svého domácího práva, zbývá šest dalších. Budeme s nimi eh, těsně spolupracovat tak, aby následovaly všechny potřebné kroky. Dovolte mi ještě jednou vám vřele poděkovat za eh, dobrou a plodnou spolupráci. Těším se na pokračování této spolupráce v příštích dnech a týdnech v těch bodech, o kterých jsme tu hovořili. Těším se na vaši podporu, na pozitivní výsledky zítřejšího hlasování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní paní zpravodajka. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní Bulc. Milí kolegové. Y sobre todo la gran confluencia en la necesidad de profundizar. Takže eh, je tu eh, potřeba jít do větší hloubky v této otázce a stabilizovat eh, ještě to znění. Budeme se zaměřovat na bezpečnost dopravy, bezpečnost silničního provozu. Musíme v tom pokračovat dál, protože jinak by bylo velmi snadné sklouznout zpět. Došlo v některých členských státech dokonce k opětnému vzestupu počtu eh, nehod a zranění na silnicích. Více lidí silnice používá, cyklisté, jsou tu také chodci a my se zaměřujeme na eh, cíl nejenom snížení eh, počtu raněných do roku 2020, eh, tedy úmrtí, ale také zranění v nehod, při nehodách. A experti potvrdili, že bude možné snížit o 40 tisíc počet obětí Tedy bude, je to podstatné množství, musíme eh, také přihlížet k potenciálnímu dopadu na rodiny obětí. Jak jste jak řekli, ta zpráva v roce 2016 musí eh, být na pozadí konkrétních návrhů, které posílí ta, ta stávající opatření. Představuje to podstatnou změnu, důležité pro nás je, že evropští občané by měli mít možnost dál se pohybovat po vozovkách a cítit se bezpečně. Madame rapporteur, dear colleagues, let... Vážená paní eh, zpravodajko, vážení kolegové, já vám děkuji za tuto debatu, je velice důležitá. Spolupráce znamená vyšší bezpečnost na silnicích a nezapomeňme na zachraňování životu. Blahopřeji vám. Eh, debata je uzavřená, o vaší zprávě budeme hlasovat zítra. Eh, blahopřeji a děkuji, paní komisařko. A nyní eh, uvítejte místo předsedkyni komise, paní Mogherini.